Here we go. All right, welcome everybody. Uh, our... Dobrý den, pan Předseda Buzek dorazí asi za hodinu a do té doby budu mít to potěšení předsedat naší schůzi. Nejdříve bychom měli schválit uh, zápis ze schůze z 9. a 10. července a pokud nebudou žádné námitky vůči tomuto zápisy, zápisu do konce jednání, tak eh, budeme považovat eh, tento pořad jednání za schválený. Jinak tady vítám eh, účastníky našeho panelu Brexit a průmyslová a vesmírná politika. Je to třetí zasedání, které máme v sérii těchto workshopů a které se týkají dopadu Brexitu na 27. A poslední takový workshop se bude konat v listopadu. Eh, evropská eh, průmyslová politika směřuje k tomu, aby průmysl byl konkurenceschopný a aby se Evropa stala a zůstala eh, hnacím motorem udržitelného růstu. Malé, střední a středně velké podniky představují 99 všech podniků v EU a dvě třetiny zajišťují dvě třetiny soukromého sektoru, tedy pracovních míst míst v soukromém sektoru a více než po polovinu veškeré přidané hodnoty. Silný eh, evropský, silná evropská politika hm, eh, vesmírná by měla být přínosem vědeckému významu a e, tím, že nám zbývá pouze půl roku do e, Brexitu, je potřeba se zabývat možnými právními a hospodářskými e, dopady na 27, protože je nevyhnutelné, že odchod Británie bude mít silný dopad. Máme jednu hodinu, méně než jednu hodinu na tento workshop, protože budeme od, od 16 hodin hlasovat. Workshop bude živě vysílán na webu. Prezentace budou eh, dostupné na webových stránkách a naši řečníci budou mít maximálně 10 minut na prezentace a po jejich prezentací proběhne eh, část odpovědí a otázek. Nyní dávám slovo první řečnici, je to paní Reinholde Voigelers Eh, která by nás se měla seznámit s dopady Brexitu na eh, průmyslovou a vesmírnou politiku 27. Paní Foyhelgers eh, je profesorkou na univerzitě v Lovani, je členkou uskupení CEP R a je členkou Vlámské akademie věd a je také členkou vědecké eh, rady a expertkou eh, nebo členkou vysoké skupiny v oblasti eh, výzkumu a inovací, která je poradním orgánem pana komisaře Moedase. Dobré odpoledne, děkuji za možnost pohovořit o tom, jak bude vypadat tato politika po Brexitu ale řeknu to, jak začít, něco stejného, čím začínají vlastně všechny, tako- všechna taková sezení, totiž je, to je otázka velké nejistoty, jak ta situace po Brexitu bude vypadat a platí to i v této oblasti, totiž jaká bude průmyslová a vesmírná politika Velké Británie a je tedy obtížné pro evropské země přemýšlet jasně o tom, jaká bude budoucnost této politiky po Brexitu. V této fázi tedy můžeme mluvit pouze o eh, nejistotě, která Eh, celé to téma obestírá. Můžeme hovořit tedy pouze o nějakých eh, obecných eh, zásadách a možné reakci 27. Moje prezentace bude tedy velmi takovým mm, jenom obecným přehledem toho, jak tato politika bude moci vypadat a kolegové se potom pustí detailněji do průmyslové a vesmírné politiky. Jak tedy vypadá to proměňující se prostředí a jak toto prostředí dopadá na současnou situaci a z toho by mělo vyplynout, jaké jsou potřebné politiky 27 pro evropský růst, jakou potřebujeme tuto politiku a pokusit se vyhodnotit, jaké eh, jsou dopady Brexitu na tuto potřebnou politiku. Pokud jde o změ- proměňující se eh, prostředí, jistě je vám to známo, znamená to narůstající globalizaci, zejména z Asie, konkrétně z Číny. Vedle toho rychlé technologické změny, zejména digitální technologie se rychle proměňují a v důsledku toho dochází stírání hranic mezi jednotlivými odvětvími eh, služby a výroba. Česko se obtížně hledá jasná hranice mezi těma odvětvími. To tež platí i o jednotlivých podnicích, eh, podni- zejména o těch podnicích, které jsou napojeny na globální hodnotové řetězce a proměňuje se také celé to prostředí, celé, mnohem větší nejistota, hospodářská nejistota, ale narůstá i politická nejistota, obchodní eh, eh, války, protekcionismus a Brexit patří mezi tyto vnější prvky, ale není samozřejmě jediný. Eh, je tady obecně nejistota, pokud jde o eh, politiky jednotlivých vlád. Já se domnívám, že co je hnacím motorem těchto změn, je trend k těm globálním hodnotám hodnotovým řetězcům a z toho plynoucí důležitost inovativních, inovačních eh, kapacit. My jsme prováděli výzkum, který se tohoto týká a vyplývá z něho, že hospodářské aktivity se integrují do těch globálních hodnotových řetězců, kdy se firmy a e, země e, specializují na jednotlivé fáze či úkoly tohoto hodnotového řetězce. Z toho vyplývá větší propojenost firm, odvětví, regionů jednotlivých zemí. Pro v Evropě ta naše údaje ukazují i to, my sice hovoříme o globálních hodnotových řetězcích, nicméně v Evropa má specifický rozměr, kdy můžeme hovořit o evropských hodnotových řetězcích, kdy tedy ty řetězce jsou organizovány na evropské úrovni. Eh, vidíme, že eh, firmy, které se účastní těchto řetězců, tak eh, mm, eh, nejsou jenom ty velké firmy, ale jsou to také menší firmy, které dodávají těmto řetězcům a společně vytvářejí udržitelnou a konkurenceschopnou situaci, vytvářejí více hodnot a eh, jejich příspěvek je spíš založen na dovednostech a inovativních kapacitách a tudíž se jim daří pohltit více té hodnoty. Globální eh, řetězce eh, se opírají o ty inovativní kapacity, protože ty firmy a odvětví, které přispívají evropské ekonomice, nejsou ty, které vytvářejí kvantitu, ale spíše které vytvářejí kvalitu. Čili ten jejich příspěvek je produktivita, vysoká přidaná hodnota, eh, inovace a to často je právě důsledkem těch inovativních kapacit. To vidíme ve všech eh, odvětvích, že vlastně ta činnost, která má vysokou přidanou hodnotu, nejvíce přispívá a ta vychází z inovativních kapacit těch firm, které vytvářejí ty inovativní aktivity v rámci těch globálních řetězců a konkrétně v Evropě v rámci těch evropských jak to souvisí s politikou a průmyslovou politikou, tam musí vnímat tu propojenost jednotlivých aktivit, jak přes firmy, napříč firmami, napříč zeměmi a odvětvími a z toho by, na to by ta politika měla eh, reagovat nejde jenom o to, aby existovaly tyto globální řetězce, ale je potřeba, abychom z nich měli prospěch eh, a v první fázi tedy jde o to, aby byla zajištěna skutečně přeshraniční, přeshraniční fungování, čili pohyb kapitálu e, lidí, ale také znalostí a také těch hodnot. E, takže mm, země toto musí navázat na své produktivní dovednosti, tak aby se mohli dobře specializovat. Je potřeba mít tedy fluidní řešení, aby ta jednotlivá země či firma skutečně získala co nejvíce z té hodnoty ze své eh, specializace, tedy toho jednoho úkolu v rámci, eh, speci- v rámci eh, hodnotového řetězce. Vždy tady tedy je potřeba kombinovat ty politiky, jednak obchodní politiky, i přes hraniční politiku, tak aby ta eh, skutečně došlo k výměně, ale pokud jde o zajištění té hodnoty ve prospěch eh, těch jednotlivých firm, tady je to, to není jenom o, nejde jenom o ten přeshraniční pohyb, pohyb je to tedy eh, nejenom ta přeshraniční politika v kombinaci s obchodní politikou, na kterou navazuje ta mm, průmyslová otevřenost je nezbytnou podmínkou eh, a eh, ta průmyslová politika potom by měla zajistit, aby v rámci té otevřenosti co největší část té hodnoty šla za těmi firmami či tím státem, čili eh, obchodní politika pro zajištění tohoto týla cíle, eh, vzhledem k tomu, že se podél těch hodnotových řetězců narůstají eh, tarifní i netarifní eh, překážky, je potřeba je jak si usilovat o tu propojenost, otevřené eh, trhy a odstraňování těch tarifních a netarifních překážek. To znamená, že všechny komponenty v tomto hodnotovém řetězci musí být otevřené a je třeba eh, uvažovat s širokým záběrem a zahrnout všechny obchodní, eh, obchodní partnery, protože obchodní partneři, kteří jsou na tom řetězci v třetích zemích, mohou mít přímý dopad a mohou to být nejenom přímí obchodní partneři, ale i nepřímí. Obchodní liberalizace by měla být velmi silným motivem, tak aby se ovlivnily všechny přímé a nepřímé dopady obchodní politiky. Nejde jenom o um, překážky obchodní, ale jde o jednotné produktové standardy které by měly být jedno, jednotné, tak aby bylo možné komponenty dodávat v rámci těch eh, eh, řetězců. A dostatečné propojení eh, hospodářské, je potřeba tedy vytvářet globální produkční sítě a logistické řetězce a k tomu musí existovat infrastruktura a doplňkové služby, tak aby eh, umožnili tu integraci do toho řetězce těch jednotlivých místních hráčů. Pokud tedy eh, máme a existují tyto globální a evropské hodnotové eh, řetězce, musí se zajistit také efektivní eh, vytvoření té hodnoty, to znamená, kolik té hodnoty se jednotlivé země či podniku podaří získat, které země, které podniky v tom uspějí mm, tak jak jsem již říkala, eh, získání této hodnoty je možné, pokud máte ty jedinečné dovednosti, udržitelné dovednosti a kapacity v rámci toho hodnotového eh, řetězce, které vám to eh, umožní. To znamená, opět ty řetězce souvisí s těmi inovativními kapacitami, protože ty jsou jedinečné a ty umožňují nejenom vytváření té hodnoty, ale zpátek její co největší získání zpět let eh, firmy tedy eh, cílem politiky by mělo být nejenom zajistit dobře fungující ty řetězce díky hospodářským eh, obchodním politikám, ale mít také silnou průmyslovou politiku, která umožní rozvoj inovativních kapacit s cílem získat tu hodnotu z toho řetězce. Takže propojení obchodní a průmyslové politiky je naprosto klíčové. To znamená, že celkovým cílem by pak mělo být, aby se Evropa stala přitažlivým místem pro uh, úspěšné uh, firmy, které mají jedinečné a inovativní dovednosti v rámci těch uh, účinných hodnotových řetězců. Je dobré vědět, kde ty hodnotové řetězce jsou a kde se mohou ty inovace objevit. Může to být v jakýchkoliv odvětvích, to znamená, ta politika musí být průřezová, horizontální. A konečně kombinace obchodní politiky a mimo eh, evropské politiky eh, po Brexitu, eh, ale nejenom po Brexitu, více strané smlouvy směrem ke třetím zemím. A vnitřní politika by se měla soustředit na vytváření rámce pro inovace, to je horizontální politika, jak jsem eh, říkala, ale zároveň je třeba monitorovat ty klíčová, ta klíčová odvětví, kde má Evropa možnosti rozvíjet eh, inovativní a udržitelnou si pozici. Sem patří digitální odvětví, digitální inovace jsou eh, hnacím motorem růstu, ale eh, také eh, farma, biofarmaceutické odvětví, kde jsme též mm, jakýmsi silným hybatelem v těch řetězcích do odvětví dopravy a potom odvětví Eh, vesmírného eh, výzkumu a eh, aeronautiky. Eh, to znamená horizontální průřezová politika a zároveň eh, průběžné monitorování těchto odvětví, která jsou eh, klíčová, protože ty rámcové podmínky se vztahují na všechna ta odvětví, ale vedle toho mohou být konkrétní politické zásahy nezbytné k odstranění příslušnosti rušení případných bariér. Tolik tedy k těm eh, problémům eh, industriální politiky. Děkuji za vaše poznámky. Další na řadě je Luisa Santos, ředitelka mezinárodních vztahů v Business Europe a předsedkyně reflexní skupiny pro Brexit Business Europe. Byla také členkou poradní skupiny pro TTIP a teď je členkou expertní skupiny pro obchodní dohody EU. Děkuji. Jsem odbornice na obchod a musím říct, že je to poprvé, co jsem v tomto výboru, abych hovořila o Brexitu. Ze všeho nejdříve udělám takový přehled o tom, jaká je pozice Business Europe k Brexitu, jaké jsou naše priority a pak se podívám trošičku do detailu na to, jaké jsou horizontální záležitosti, které mohou mít dopad na obchod, na průmysl, něco samozřejmě také na služby, protože pro nás je toto odvětví nebo služby jsou propojeny s průmyslem, nelze to oddělit. A potom schrnu, co jsme udělali oblasti Brexitu a jaké publikace jsme vydali. Jaké jsou naše priority? Všichni víte, že žijeme ve velmi složitém prostředí. Viděli jste výsledky summitu a také jste viděli, že prožíváme dramatický okamžik, pokud jde o Brexit. Pro nás, pro obchod, je klíčová věc ta, že dochází ke změně. A dokud nestanovíme rámec pro příští vztahy EU a Spojeného království, musíme umožnit hladký odchod Spojeného království a jeho přerod z členské země EU ve třetí zemi. A to je vlastně ta změna, kdy tedy e je nutné, aby zde zůstala zachována tedy celní unie a trh, ovšem musíme uzavřít dohodu, protože pokud tato dohoda o odchodu nebude uzavřena, tak nebudeme mít rámec, který je klíčový pro obchod a za který jsme bojovali jak tady, tak ve Spojeném království. Pro nás je důležité teď, když čas tak rychle ubíhá a máme v podstatě jen do října nebo do půlky listopadu maximálně čas na to, abychom našli řešení pro odchod, abychom našli řešení irské otázky. A to je zásadní, protože jinak nebudeme mít eh, tuto změnu, tento přechod. Ráda bych také řekla, že z hlediska budoucnosti a my víme, že musíme počkat, než bude Spojené království třetí zemí, abychom mohli zahájit jednání. Ale pro evropský obchod je velmi důležité, abychom si zachovali úzký vztah se Spojeným královstvím. To je velmi důležité. Ale, a to je důležitá věc, nesmíme ohrozit integritu jednotného trhu. To je pro nás klíčové a samozřejmě to znamená, že pokud Spojené království chce mít eh, přístup nebo zlepšený přístup eh, k trhu po odchodu z EU, tak je to podmíněno tím, eh, tedy, že zde bude třeba menší kontrola nad obchodní politikou. A vláda Spojeného království říká, že nechce zůstat v jednotném trhu, nechtějí mít celní unii z EU a to je samozřejmě volba britské vlády. Ale potom je samozřejmě jasné, že nemůžou mít stejný přístup k trhu, jaký mají teď. A to je důležité v tomto bodě říci, protože my chceme rozhodně zachovat evropský jednotný trh a to je pro nás priorita. A teď se podíváme na důležité věci pro Brexit. Uvedu tady čtyři věci, které dopadají na celou řadu průmyslových odvětví. Nejdříve je to samozřejmě clo. Víte, že zatím, a to je základ Evropské unie, máme společný externí celní tarif, to znamená, že máme společnou hranici, uplatňujeme stejná pravidla, stejné poplatky, pokud je obchod s našimi partnery. Máme také společný regulační rámec a to je základ jednotného vnitřního trhu. Máme společná pravidla, stejné sociální standardy, stejné environmentální standardy, stejné politiky, pokud jde o státní podporu a volnou soutěž. Také platí že jeden produkt eh, testujete pouze jednou a potom eh, pro vás platí stejná pravidla, když vyrábíte v EU. No a když odejde Spojené království, tak to vše bude spochybněno. To znamená, že nevíme, co se stane se cly. Pokud budeme mít dohodu o volném obchodu, tak Spojené království bude mít bezcelní přístup k EU a naopak, ale zatím to ještě není zaručeno. A já připomínám, že v takových odvětvích, jako je zemědělství například, a třeba 40 tady platí, nebo 12 pro textil se třetími zeměmi, máme 10% u automobilového průmyslu, to je jeden z požadavků Spojených států Oni říkají, že mají nižší cla eh, za automobilové součástky než my. Takže pokud se na tom dohodneme, tak naše podniky budou čelit dalším poplatkům, když budou eh, vyvážet eh, do Spojeného království a naopak, pokud tedy toto nebude zajištěno. Také musíme zajistit, že budeme mít stejný regulační rámec ve Spojeném království a v Evropské unii. To znamená, že když se budou podniky řídit stejnými pravidly, tak stačí testovat produkty pouze jedenkrát, stačí označovat produkty pouze jednou nálepkou. Ale pokud Spojené království neuzavře dohodu, nedohodne se se Evropskou unii, nebo pokud se rozhodne ubírat jiným směrem, pokud je o regulační rámec, tak to samozřejmě znamená, že možná budeme mít dva testy, můžeme mít různé štítky, různé nálepky a také mohou platit různá pravidla pro podniky, což je další břemeno především pro malé a střední podniky. Pravděpodobně si budou muset najmout další lidi, kteří by se postarali o papírování ohledně cla. Představte si například potraviny. Víte, že máme velmi vysoké normy fitosanitární opatření a každý produkt, který pochází ze třetí země, je v zásadě velmi přísně kontrolován, abychom zjistili, že splňuje evropská pravidla. A s tím samozřejmě je spojená další administrativní práce. Pokud tedy nebudeme mít dohodu, tak můžeme očekávat a řečnice už tady hovořila o dodavatelských řetězcích, že máme velmi integrované dodavatelské řetězce EU a Spojené království. Máme spoustu produktů, které směřují oběma směry právě kvůli těmto dodavatelským řetězcům. Pokud se do toho přidají cla a další testy, tak to bude znamenat nejen tedy vyšší náklady, ale také naroste počet operací na hranicích. Další bod, na který chci upozornit, jsou pravidla původu. Lidé to nemají příliš rádi, není to příliš atraktivní, ale je to podmínka pro to, aby mohla být uzavřena bezcelní dohoda, musíte splňovat pravidla původu. Musíte mít dostatečnou eh, produkci v této oblasti, abyste měli tedy bezcelní zacházení. U automobilového průmyslu to znamená třeba 55 A to je problém, protože to musí být tedy 55% přidané hodnoty, ale teď máte hodně vstupů, které přicházejí z různých míst. Pak budeme mít tedy takovou situaci, kdy ty produkty, které budou produkovány v EU nebo ve Spojeném království a budou považovány za dostatečné, aby byly součástí těch dodavatelských řetězců na bezcelní bázi. Ale může se stát, že budeme mít jiné dodavatelské řetězce, protože se může stát, že nebudeme mít dostatečné podmínky splněny pro to, aby platilo toto preferenční zacházení. Spojené království. Nebo tedy máme celou řadu dohod o volném obchodu, například s Kanadou nebo s Koreou, a využíváme vstupy z těchto zemí. Pokud Spojené království nebude mít eh, stejná pravidla, pokud eh, se nepodřídí stejným pravidlům, která platí, tak možná nebudeme moci používat eh, meziprodukty ze Spojeného království. To je tedy věc, eh, tedy aspekt, který bude mít dopad na dodavatelské řetězce. Regulační rámec to samozřejmě bude téma a to nejen pro odvětví, je to také horizontální záležitost, protože když hovoříme o volné soutěži, hovoříme o sociálních nebo environmentálních standardech, tak jde také o rovné podmínky. Zachová Spojené království rovné podmínky, anebo budeme mít problém, pokud jde o konkurenci mezi britskými a evropskými podniky. Datové toky to je další oblast, která má dopad na celou řadu odvětví. Víte, že máme GDPR, samozřejmě Spojené království v současné době je členem EU, takže pro ně platí stejná pravidla, ale jakmile se stane třetí zemí, tak nebude vlastně splňovat podle evropských pravidel. Budeme muset tedy přijmout rozhodnutí o adekvátnosti, abychom zajistili pokračování výměny dat mezi EU a Spojeným královstvím. A může to trvat déle. Toto rozhodnutí o adekvátnosti může trvat déle a může to vytvořit nejistotu pro operátory. Pokud o výzkum a inovaci tady nebudu zacházet do detailu, myslím, že budete mít eh, workshop na toto téma, ale je to věc, na kterou chceme tedy úzce dohlížet. Toto jsou dvě publikace, které jsme vydali k Brexitu protože chceme, aby podniky byly připraveny. To je velmi důležité. Je velmi důležité zajistit, že i když vlastně zatím nevíme, jaký bude příští vztah mezi EU a Spojeným královstvím, aby podniky byly připraveny na ten nejhorší možný scénář, to se může stát, ale také je nutné, aby si uvědomovali, jaký může být dopad Brexitu po celé délce dodavatelského řetězce. A to je velká výzva především pro malé a střední podniky. Cílem nebo součástí našich cílů je také zvyšovat povědomí. Poukazujeme na různé oblasti, kde může mít Brexit svůj dopad. Děkuji. Děkuji paní Santos a další je pan Jacques Tortora který je ředitelem Evropského institutu pro kosmickou politiku od června 2016. Předtím jste byl generálním tajemníkem ASD Eurospace, což je obchodní asociace Evropského kosmického průmyslu a od roku 2004 do roku 2007 jste byl šéfem francouzské kosmické agentury eh, ve Spojených státech. Prosím, máte slovo honor for me to be invited in the European Parliament to Děkuji za slovo. Vždy jsem s velkým potěšením pozván do Evropského parlamentu a rád pohovořím o našem institutu k vesmírné politice. Máme sídlo ve e, Vídni, jsme jedinečným uskupením v Evropě a věnujeme se vesmírné politice ehm, a s tím souvisejícím um, otázkám. Eh, jak to vypadá v souvislosti s odchodem Británie? Možná začnu několika jenom obecnými eh, poznámkami, eh, totiž jaká je, jak vypadá specificky britské vesmírné odvětví. Jednak řeknu to, že Spojené království je členem různých organizací evropských ESA, UM, EU, e metsat a to tak bude i po Brexitu eh, tradičně se zaměřuje Velká Británie na business a aplikace, podnikatelské aplikace více než kterýkoliv členský stát jiný členský stát. A důsledkem toho je i situace taková, že eh, má menší eh, účast v programu Ariane a nebo v letech eh, lidí do vesmíru, takže jejich strategická vize je mm, zaměřena na business a aplikace. Spojené království je velmi citlivé, pokud jde o bezpečnost a obranu a e, zvažují se tyto otázky v této oblasti vesmírného výzkumu velmi e, pečlivě a pokud e, a až tedy Velká Británie odejde, je možné, že to skutečně bude mít dopad na otázky v této oblasti eh, bezpečnosti a obrany. A poslední věc, eh, Británie eh, má velmi liberální přístup k vesmíru, ke kosmu. Pokud tomuto tvrzení nevěříte, tak bych ukázal tabulku, která se objeví v jedné z našich studií eh, několika, za několik následujících týdnů. A tady eh, vidíme eh, rozdělení soukromých investic v Evropě do vesmírného odvětví, zejména v té oblasti toho takzvaného New Space, nového vesmíru. A jak vidíte, Spojené království je zdaleka předbíhá všechny ostatní, eh, více než, představuje více než jednu třetinu ve srovnání eh, s, tedy jeho investice jsou jednou třetinou toho celku. Takže eh, Spojené království není stejným členem jako ostatní, má svá specifika. A předtím, než se, než se pustím ještě do hlubšího srovnání, řeknu, jaké mohou být případné dopady odchodu Velké Británie Británie v těch jednotlivých klíčových eh, programech, které máme. Eh, jednak program Copernicus, Spojené království bude nadále členem pravděpodobně organizací, jako je eh, ECA, klimatické informace, Mercatoru, EU, e MedSatu. Těchto organizací bude nadále členem A tady eh, má eh, pod sebe, nebo tady je, existuje velký objem dat, eh, ale velký objem dat je i v rámci Koperniku a Británie má jejich určitou část a může tady dojít k omezení přístupu některých účastníků nebo těch jednotlivých stran a je také otázka přístupu k datům v široce pásmové, vysoce široce vícepásmovém přístupu. A pokud jde o budoucí účast eh, Spojeného království, je tomu v budoucnosti buď na základě smluv, které budou eh, komise Velká Británie a nebo na základě evropských pravidel o veřejných eh, zakázkách. Tady hm, mám na mysli hlavně to, co dělá Evropská vesmírná agentura. Kopernikus je program spolupráce a nemám pochyb o tom, že bude v zájmu obou stran eh, nadále pokračovat a eh, zajistit, vytvořit si základnu, co nejširší základnu pro účast. Čím širší je ta základna, tím lepší je to pro ten samotný program. Takže tady předpokládám eh, dohody o potom eh, eh, dohody takové, které eh, zajistí rovnou účast a férovou účast Spojeného království tak předpokládám, že to bude. Je to všem jenom předpoklad. Dále vesmírná bezpečnost. Tady jde zase o možnou účast mm, Velké Británie eh, v programech SST a SSA jde o zachování kontinuity, avšak v těchto eh, doménách SST a SSA eh, nemám žádné velké eh, obavy. Je to program, který třeba zatím teprve vzniká, takže je tady prostor na vyjednávání. A druhá, druhý důvod, že, že není tedy nutno se obávat, je, že Spojené království zde nemá žádná velká aktiva, Eh, na rozdíl od Francie, eh, Německa, takže ta nějaká hrozba je omezená. Další eh, důvod k tomu klidu je, že komerční operátoři, velcí komerční e, operátoři jsou e, zabezpečeni, tedy tam, kde dochází k výměně e, dat na těch oběžných geostacionárních orbitech, tam není zase žádný problém, protože ty, ti operátoři jsou zajištěni a není tam nebezpečí dopadu Brexitu. A e, poslední věc, která je podstatná, je to, že tady existují služby, které jsou dostupné ze Spojených států přes Ministerstvo zahrani- e, obrany a máme, jsme přesvědčeni o tom, že tyto služby budou nadále poskytovány e, komerčně i v budoucnosti. Takže v této oblasti skutečně nejsou žádné důvody k obavám. Mm, vládní SATCOMy. E, to je další oblast e, těch programů, nových programů, které jsou e, navrhovány Evropskou unii. A tato oblast těch státních satelitů nebo vládních satelitů pro komunikaci, to je jediná oblast, kde Spojené království má skutečně svoji vlastní silnou vnitrostátní vesmírnou politiku. Eh, rozmístili tyto eh, satkomy přes eh, sérii Skynet, nebo tou sérii jednotlivých Skynetů, teď je to pětka, šestka. V širším pohledu se tady účastní i jednotlivé eh, podniky v tom otevřeném eh, geosatkomu, to se v budoucnosti nemění a ze všech těchto důvodů eh, to opět není žádný program, který by vedl k našim obavám. A poslední program, který zmíním, je Galileo Spojené království bylo velmi proti tomuto programu na samém začátku a když potom byl přijat tento program, tak naopak usilovali o e, velmi silné postavení e, e, průmyslu britského v rámci PRS, což jsou ty regulované služby. Program Galileo tedy je tím, který působí nejvíce obav, pokud by nějakého možného narušení při odchodu Británie. Závěr, který bychom si z toho měli eh, učinit, pokud bychom chtěli prokázat relevantnost investic do Galileo, tak si mysl, Galileo, tak si myslím, že v této diskusi právě ty argumenty získáváme, protože tady se tím ukazuje, že ten program má velkou uh, hodnotu. Ukazuje se tím jeho relevantnost. Um, si, civilní signály, včetně EGNOSu, budou nadále přístupné uh, uh, Velké Británii, ale otázka je eh, přístupu k, otázka, otázka přístupu k PRS a jaká bude účast britského eh, průmyslu v budoucnosti. A tady je dvojí cesta. Přístup k signálu, to je celkem jednoduchá otázka, či jednodušší, ale co je obtížné, je otázka zapojení eh, britského průmyslu v samém jádru řízení bezpečnosti toho systému. Měli bychom umožnit takový, eh, takový přístup britského průmyslu. To je skutečně klíčová otázka, kterou je třeba eh, řešit. S tím bych Eh, uzavřel, nebo respektive uzavřu eh, tím, eh, co tedy vyplývá z toho pro vesmírné programu. Všechny ty dopady Brexitu na evropskou vesmírné politiku nejsou úměrné velikosti toho odvětví. Nejde tady jenom o samotnou ekonomiku, hospodářské dopady. Eh, jak jsem naznačil, eh, Británie není eh, žádným šampionem v oblasti vesmírného výzkumu, má 17 v Galileu a také ten britský průmysl je silně orientován na vývoz. Takže třeba, že ESA a Obecně výzkum a technologie tím nebudou dotčeny, tedy Brexitem. Otázka je, eh, nebo co je potřeba vyhodnotit, je, zda to se, že zase podaří tím za, zachovat tu kritickou eh, masu pro britský průmysl, tak aby byla zajištěna kompetitivnost. A eh, ty programy ESL jsou jednorázové programy, a co je nejbližší tomu masovému trhu je to, co se děje v evropských programech Galileu a Koperniku. E, to e, by dohromady mohlo tu kritickou masu zajistit a e, Velká Británie by se mohla potýkat s problémy dodavatelských řetězců těchto technologií a v oblasti Eh, bezpečnosti a obrany ve, ve smíru, to je oblast, která by měla řeš, být řešena konsistentně s dalšími otázkami obecně eh, bezpečnosti a obrany eh, protože Británie skutečně spolu vytvářela politiku evropskou v této, v této oblasti. Je třeba tuto věc řešit a je pravděpodobné, že vesmír by mohl být určitým prekurzorem v tom, jak eh, bude vypadat v budoucnosti spolupráce mezi Británií a zbytkem EU eh, e v této oblasti. Děkuji za, eh, děkuji poslednímu řečníkovi a nyní dávám prostor na otázky poslanců paní Van Brandt za SAD, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádala o slovo ne za sebe, ale slíbila jsem své kolegyni Tereze Griffin, že přečtu její otázky a její prohlášení, protože tady nemůže být, má doma konferenci, takže já teď, pokud s tím souhlasíte, nebudu hovořit za sebe, ale za Terezu Griffin, která je kolegyní z lejbristické strany. K Brexitu zatím ještě nedošlo, ale už pocitujeme jeho dopad. Podle IPPR a jejich zprávy bude sever dvakrát více ovlivněn Brexitem než jich. Studie dopadu svědčí o tom, že HDP klesne o 2,5 pokud se rozhodnou pro kanadskou cestu, tak klesne o 8% a o 12%, pokud eh, bude takzvaný hard Brexit. Takže je to opravdu katastrofální dopad na britské podniky. 45 miliard liber, to je tedy cena členství na jednotném trhu. A také 48 přímých zahraničních investic pochází ze z Evropské unie. Už teď lidé přicházejí o práci kvůli Brexitu, protože podniky propouštějí. A teď mám na mysli třeba Land Rover, který nedávno oznámil, že nejistota vedla k tomu, že museli dočasně omezit produkci. A když eh, nebude žádná dohoda, tak hrozí, že se veškerá produkce přesune na Slovensko a dojde ke ztrátě 40 tisíc pracovních míst 250 tisíc to bude v dodavatelském řetězci. Pokud jde o účast v kosmickém programu, tak pochopitelně pokud Spojené království odejde, tak bude mít omezený přístup k satelitům, výzkumné technologii a jejich průmysl v této oblasti by mohl klesnout o 8,1 a Airbus řekl, že přesune své kontrakty na satelity a navigační systémy ze Spojeného království do jiných evropských států. A povede to také k tomu, že Airbus, který zaměstnává 14 tisíc lidí, z toho polovinu ve Walesu ve Spojeném království a podporuje více než 100 000 pracovních míst ve širším dodavatelském řetězci. Takže to bude také citelný dopad. Paní Griffin se ptá, jak to může vysvětlit ve svém regionu, protože je tam spousta lidí, která je ohrožena ztrátou pracovního místa a průmysl je na ústupu. Takže děkuji. Děkuji, paní Van Bremt. Takže my si se sbíráme pár otázek a panel potom bude mít příležitost reagovat. Děkuji. Já plně sdílím názory našich dnešních hostů. Nemám pro vás otázku, spíše mám otázku pro britskou vládu. Vědí, jaký bude výsledek tohoto dobrodružství? Mají ta správná čísla? Já jsem eh, zpravodajem pro Horizont eh, Evropa a hovořil jsem s britskými univerzitami, s britskými výzkumníky, s každým. A otázka je, oni se mě ptají, co se stane s naší spoluprácí jaká bude naše pozice v horizontu Evropa od této chvíle. Na to se mě ptali. A já jsem říkal, vy jste členským státem, pokud se rozhodnete odejít, tak eh, si dejte velký pozor, aby všechny podmínky byly stanoveny v takzvaných rozvodových papírech v uvozovkách. Já jsem eh, poslouchal, co říkal pan Barnier, když tady naposledy byl. Je třeba hovořit eh, o číslech a o faktech, protože jsou to fakta, nejsou to jen nějaké utopické scénáře nebo situace, co by se mohlo stát, není to žádná science fiction literatura. Takže pro mě je tady jen jedna otázka. Vy jste říkali, že to dopadne na britský průmysl, dopadne to na britské občany, na britský obchod. jsou si všichni volení zástupci vědomi těch dopadů? Ví o tom britští občané, protože my hovoříme tady v Bruselu. Je to živě webstreamováno, ale nevíme, kolik lidí ve Spojeném království se na nás dívá. Vědí, jaký bude výsledek za šest měsíců? Co se stane po Brexitu? Co se stane po tom eh, termínu nejzaším? Děkuji. Děkuji, pane Niko. A konečně pan Tošenovský, prosím. Thank you very much. I will speak my mother language. Děkuji, budu mluvit česky. Já bych chtěl velmi poděkovat za velmi podrobný popis těch jednotlivých eh, projektů a problémů, které Brexit by mohl pro tyto projekty přinést. Eh, Myslím si, že Kopernikus, tak jak bylo řečeno, je řešitelný možná velmi jednoduše, protože to může být na bázi obchodního rámce. Ale můj dotaz je možná spíš právě na Galileo. Eh, možná překvapivě nevidím až tak velký problém u PRS, protože tam to může být obchodně řečeno v rámci obchodních smluv, ale samotný projekt Galileo v rámci bezpečnostních systémů velmi rozvinutých, bych viděl strašně nešťastné, kdyby najednou Británie byla tou třetí zemí, jakoby v tom, v tom, eh, v tom kadlubu těch třetích zemí. Já považuji Británii v tomto pro- projektu jako velmi důležitou, jako evropský projekt. Můj dotaz je, jak, jakou cestu vy vidíte rozumnou, chytrou, jak eh, z Británie neudělat třetí zemi, ale zároveň, aby byla a zůstala součástí Galilea při všech problémech, které víme, že to může přinést. Protože myslím si, že Galileo skutečně, kdy teď vstupuje do života, ukazuje se, že to, je, že to bude velmi úspěšný program. Já to vidím jako velmi vážný problém, když se nenajde střícnost z obou dvou stran, jak řešit tento jeden z nejdražších projektů Evropy. Můj dotaz, jakou vy vidíte tu chytrou, chytrou cestu. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Toshinovsky. Děkuji, pane Tošenovský. A teď se vracíme k panelistům. Máte ještě pár minut, abyste to schrnuli. Děkuji velmi stručně, bohužel, protože je to opravdu velmi důležité téma. Říkal to tady pan Nika a taky paní van Bremt. Bylo zde hodně studií, které se snažily ukázat, jaké ztráty utrpí Spojené království po odchodu. Samozřejmě to velmi záleží na tom scénáři, který bude. Zároveň také To bude záležet na tom, jakou zahraniční politiku přijme Spojené království. A tady je pořád ještě velká nejistota, takže ta nejistota se týká eh, jak obchodních politik, eh, tak i té britské politiky, zahraniční politiky a průmyslové politiky. Dále, jaké budou dopady na Evropskou 27 z hlediska obchodu a průmyslu. Ani pro nás to není žádná výhra, i my ztratíme. Není tolik studií, pokud jde o ten negativní dopad na 27, ovšem souvisí to také s nejistotou ohledně toho, jaké budou naše obchodní vztahy, jaká bude promyslová politika Spojeného království. To také ovlivňuje evropskou průmyslovou politiku. My jako Evropská 27 se musíme snažit eh, být velmi explicitní, musíme jasně říkat, eh, jakou obchodní politiku bychom chtěli mít po Brexitu. A proto si myslím, že je také důležité potrhovat eh, ty hodnotové řetězce, mít vícestranou, otevřenou obchodní politiku abychom se skutečně zaměřovali na průmyslovou politiku, která je zaměřena na to, že se snažíme investovat do inovativních kapacit a jejich tvorby, abychom mohli čerpat hodnotu z hodnotových řetězců, abychom mohli náležitě reagovat na jakoukoliv nejistotu, která nastane v hodnotovém řetězci. Musíme se v EU držet otevřených vícestranných politik, ale zároveň také musíme ještě agresivněji investovat do průmyslové politiky, která je založena na inovacích. Děkuji, paní Santos. Ohledně toho, zda si to lidi ve Spojeném království uvědomují či ne, tak eh, samozřejmě obchodní kruhy, ano. Malé a střední podniky tak úplně ne. Tam si musíte uvědomit, že eh, někteří ani nevědí, jaký to bude mít eh, dopad. My musíme zajistit, že každý bude sledovat své dodavatelské řetězce, protože teď se může stát, že třeba jejich eh, produkty končí ve Spojeném království, i když dodávají třeba německým partnerům nebo jiným partnerům. A to je věc, eh, kterou musíme zařídit. Ta obchodní dohoda je poměrně omezená v tom, co může přinést. Obchodní, obchodní dohoda neřeší inovace nebo inovativní projekty, takže neočekávejte, že něco takového obchodní dohoda vyřeší. Se Spojeným královstvím musíme zajít eh, dále, než je běžná obchodní dohoda, ale jak jsem říkala na začátku, musí to být eh, celý soubor, protože tam není jen ta obchodní část. Pokud Spojené království chce mít i nadále přístup k Horizontu Europe nebo Kopernikus nebo k dalším projektům, tak zároveň musí dodržovat stejná pravidla které dodržujeme my tady v Evropě, protože jinak nebudeme mít rovné podmínky pro naše společnosti a to je velmi důležité. Samozřejmě chceme zachovat úzkou spolupráci se Spojeným královstvím, ale hodně to závisí také na Spojeném království a na britské vládě. Zdám budou skutečně schopni dodržovat stejná pravidla a povinnosti jako evropští aktéři. Děkuji. Děkuji, paní Santos, a konečně pan Tortora. Děkuji za vaše otázky s Brexitem, nebo tedy mechanický dopad Brexitu je ten, že Spojené království se stává třetí zemí. To by ovšem nemělo znamenat, že nebudeme nadále dobrými přáteli. Vzhledem k těm různým dohodám, které je možno uzavřít, abychom zajistili účast eh, Spojeného království v kosmických a jiných programech, eh, tak eh, to by šlo. Jediný problém je PRS, PRS, protože to bylo vytvořeno jako, jako svrchovaný vývoj. Pokud máte dobré přátele, můžete je pozvat do svého domova, ale otázka je, zda byste jim měli dát klíče ke svému bytu nebo ne. A to je politické rozhodnutí, které musíme učinit. Děkuji. A tím jsme uzavřeli tuto část. Děkuji všem řečníkům, děkuji za to, že jste přišli, děkuji za vaše velmi zajímavé prezentace a děkuji také členům za diskuzi. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré odpoledne, dámy a pánové, budeme eh, nyní hlasovat. Poprosil bych, abyste eh, připravili své kartičky a zasunuli je do hlasovacích zařízení a budeme nejdřív testovat hlasovací zařízení. Zahajuji hlasování. Too many of us yet. Maybe could be slightly more. 44. Zatím nás není mnoho, možná by to mohlo být více, zatím jenom 44, eh, to znamená dvě třetiny. Končím hlasování, zatím nás není dostatek. Hlasovací zařízení funguje. Prosím, madam. Já nemám hlasovací kartičku, můžu se jenom hlásit, prosím, budete mě připočítávat, děkuji, ano, budu. Pojďme tedy k všeobecnému rozpočtu Evropské unie na finanční rok 2019. Pan Jens Geier je zpravodajem. Hlasujeme o všech částech. Začneme kompromisem 1. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A k tomu doplněk pro, proti, zdrž, zdržel se, přijato. Pětka pro, proti, ověříme elektronicky. Ověřujeme po, eh, pozměňovací návrh číslo 5, končím hlasování zamítnuto 6 pro, proti, zdržel se, přijeto. Kompromis 2 pro, proti, eh, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Doplněk k tomu té čtyřce pro, proti, zdržel se, ověříme. Doplněk k kompromisnímu změní číslo 4. Končím hlasování. Zamítnuto. Přijato. Omlouvám se, omlouvám se. Přijato, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 29 pro, proti, ještě jednou 29 ověříme, nebylo mi jasné. 29 hlasujeme elektronicky nebylo patrné. Končím hlasování. Ale výsledek je úplně jasný, tak se omlouvám, že na, za neporozumění. Pětka pro, proti, zdržel se přijato, 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 34 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém dokumentu jmenovitě. Organizační připomínka 33. Hlasovali jsme 3 k 33. It was accepted, so... Ano, bylo to přijato. Takže ještě jednou hlasujeme o celém dokumentu, jmenovitě zahajuji hlasování, končím hlasování. Zcela jednoznačně zpráva přijata. Gratuluji panu zpravodaji. A nyní návrh stanoviska, který se týká směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Paní zpravodajka je paní Barbara Kapel. Kompromisní znění jedna pro, proti ověříme. Končím hlasování. Přijato. 85. Pro, proti, pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. 86, 87 dohromady pro proti. Takže to prověříme. 86, 87 se hlasuje e, společně. Zavírám, končím hlasování. Je přijato. 88 pro, proti, zamítnuto. 89 pro, proti, zdržel se. Takže prověříme 89. Prověřujeme 89. Přijato. 90 pro, proti, zdržel se, přijato. 93 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdržel se, prověříme. 91. Končím hlasování. Zamítnuto. 92 pro, proti. Znovu prověříme 92. Zakončím hlasování. Zamítnuto 94. Pro, proti. Zdržel se. Musíme to opět eh, prověřit. 94. Končím hlasování. Je zamítnuto. Nyní 95 pro, proti. Zdržel se. Tentokrát zamítnuto. 96 pro, proti. Zamítnuto. zamítnuto 97 pro, proti. Zdržel se. Přijato 98 pro, proti. Zdržel se. Zamítnuto 99 pro, proti zdržel se, zamítnuto. 100 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 2a pro. Je to kompromisní návrh eh, a musíme si být absolutně jistí, že je to v pořádku. 2a. Eh, Končím hlasování. Přijato. Je, 124 e, e, pro, proti. 124 pro, proti, zamítnuto. 125, 126, 127 společně pro, proti, zdržel se, zamítnut. 128 pro, proti. Prověříme 128. Končím hlasování. Zamítnut. 129 pro, proti. Zdržel se. Zamítnut. 130 pro, proti. Zdržel se. Zamítnut. 131 pro, proti, zdržel se, prověříme, 131 a končím hlasování. Zamítnut, jak vidíme, 132 pro, proti, zdržel se, Prověříme. 132. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní 130 eh, byl zamítnut, eh, to znamená 133, 134, 135 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 136 pro, proti, zdržel se, zamítnut také. 137 pro, proti, prověříme. 137, 137, končím hlasování. Zamítnut. 138 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 139, 140 pro. Proti. Prověříme. Dva pozměňovací návrhy. 139 a 140. Končím hlasování. Zamítnut. Ne, prosím. Vy jste hlasovala pro nebo proti? Proti. Takže zamítnut. 141 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 142 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 143 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 144 pro, proti, zdržel se zamítnut, 145 pro, proti, zdržel se, prověříme. Je lepší to prověřit. 145, končím hlasování, zamítnut, kompromisní návrh 3, pro, proti, zdržel opět eh, prověříme. Kompromisní návrh je třeba prověřit, to je kompromisní návrh 3 a končím hlasování. Přijat 152 eh, pro, proti, zdržel se zamítnut, 153 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Prosím, zdvihněte ruce, prosím. 153. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromisní návrh 4. Pro, proti. Prověříme. Kompromisní návrh 4. Končím hlasování. Končím hlasování. Je přijat máme dva pozměňovací návrhy dodatečné, a to je 163 a 165. Nejdříve 163 pro, proti, zdržel se, přijat. 165 pro, proti, zdržel se, přijat. 169 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromisní návrh 5 pro, kompromisní návrh ještě jednou prověříme. Končím hlasování. Přijat. 180 pro, proti, zdržel se, eh, přijat. 8 eh, při, pro, proti, při, prověříme. Pozměňovací návrh 8. Prověříme elektronicky. Končím hlasování. Je zamítnut 181 pro, proti. Zdržel se. Prověříme, prosím. 181 prověříme. Končím hlasování. Zamítnut. 182 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 183 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 184 pro, proti. Prověříme 184. A končím hlasování. Přijat. 185 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 186. 185. 185 prověříme. 185 končím hlasování. Přijat, omlouvám se. To je prima nápad 186 pro, Proti? Ještě to prověříme 186. Končím hlasování. Přijat 187 pro. Proti. Zdržel se přijat 188 pro. Proti. Prověříme 188. Končím hlasování. Zamítnut 189 pro, proti. Ještě prověříme také. 189. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromisní návrh 6. Měli bychom hlasovat elektronicky. Prosím stiskněte tlačítko. Kompromisní návrh 6, končím hlasování. Přijat. Eh, návrh 205 pro, proti zamítnut, 206 eh, pro, proti eh, přijat, 207 pro, proti zdržel se přijat, 208 pro, Eh, proti, zdržel se zamítnut, 209 eh, eh, pro, proti, zdržel se přijat, 212 pro, proti, zdržel se zamítnut, 213 pro, proti, zdržel se zamítnut, 214 pro, proti, zdržel Prověříme 214. Končím hlasování. Madam, hlasujete? zamítnout. Omlouvám se, tentokrát to nevadí. 215 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnout. 216 pro, proti, zdržel se zamítnut. 217 pro, proti, prověříme 217. Končím hlasování. Přijat 218 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 219 pro, proti, zdržel se zamítnut, 220 pro, proti, zdržel se zamítnut, 221, 222 společně, do, pro, proti, prověříme dva pozměňovací návrhy 221 a 222. Konec hlasování. Přijat Přijaty 223. Ne, okamžik ještě. Jdeme až k 242. To je pravděpodobně příští stránka a to je eh, pozměňovací návrh kolegy Paxase 242. Pro, proti, zdržel se, zamítnout. 243, 244 pro, proti. Prověříme. Konec hlasování. Zamítnut. 245 eh, pro, proti. Opět prověříme 245. Končím hlasování. Zamítnut. 246 a 247 pro. Proti. Zdržel se. Prověříme dva pozměňovací návrhy 246 a 247. Konec hlasování. přijaty. 248 pro, proti. Opět prověříme. 248. Není to příliš jasné. Končím hlasování. Zamítnut 249 pro, proti, zdržel se přijat. 250 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnut. 251 pro, proti. Měli bychom eh, prověřit 251. Eh, Konec hlasování. Zamítnut. 252 pro proti, zdržel se zamítnut. 3 pro, proti, prověříme 3. Je lepší, abychom si byli absolutně jasni, kone, eh, jistě, konec hlasování. Madam, jste pro nebo proti? Takže to bylo jasné. 253 je zamítnut. 254 pro, proti. Opět eh, prověříme. 254. Konec hlasování. Zamítnut. 255 pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 6 eh, pro, proti. Prověříme, protože nezdviháte ruce. Je to obtížné odhadnout, eh, co chcete. 6, konec hlasování. Prosím, 6, konec hlasování. Zamítnut. 257 pro, proti. Pro boha, prosím, zdvihněte ruce, protože já to nevidím. 257, prosím, elektronická kontrola, elektronické hlasování, je mi líto. 257, konec hlasování, zamítnut. 258 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme 258. Konec hlasování. Zamítnut 259 pro, proti, zdržel se zamítnut 269 pro, proti, zdržel se zamítnut 261 pro, proti, zdržel se zamítnut, 262 pro, proti, zdržel se přijat, 263 pro, proti, zamítnut, 264 pro, proti, zdržel se zamítnut, 265 pro, proti, Tentokrát bychom to měli pět zkontrolovat. pět. Konec hlasování. Zamítnout. šest pro. Proti. Zdržel se zamítnut. sedm pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 9 pro proti, zdržel se přijat tentokrát. Kompromisní návrh 7. Hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. Přijat. 16 pro. Proti. Zdržel se přijat. 17 pro. Proti. Prověříme. 17. Pozměňovací návrh 17, konec hlasování. Je zamítnut. Kompromisní návrh 8. A hlasujeme pro kompromisní návrh 8. Konec hlasování. Přijat. 24 pro. Proti zdržel se zamítnut, 25 pro, eh, proti, eh, přijat, 26 pro, proti, zdržel se přijat, 27 pro, proti, zkontrolujeme, 27, prověříme 27, konec hlasování. Přijat. 28 pro, proti, prověříme. 28. Hlasujeme elektronicky 28, konec hlasování. Přijat. 30 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromisní návrh 9 Elektronické hlasování. Konec hlasování. Přijat. 36 pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 37 pro. Proti. Prověříme. 37. 37. Konec hlasování. Jak hlasujete, madam? Prosím, pro. Takže je přijat. Kompromisní návrh 10 pro. Proti. Zdržel se. Je přijat, ale prověříme elektronicky. Je to lepší. Kompromisní návrh 10. Elektronicky, prosím. Konec hlasování přijat 41 pro, proti, eh, takže přijat 42 pro, proti. Elektronicky zkontrolujeme 42. Konec hlasování. Zamítnut 43 pro, proti Prověříme 43. Konec hlasování. Je přijat. 44 pro, proti, zdržel se zamítnut. 45 pro, proti, prověříme 45. 45, konec hlasování zamítnut 46 pro, proti, zdržel se přijat 47 pro, proti, zdržel se přijat 48 pro, proti, zdržel se přijat 49 pro, proti, zdržel se zamítnut 1 pro, proti, prověříme elektronicky jedna. Konec hlasování. Je zamítnut. 51. Omlouvám se, 50. 50 pro. Proti. Zdržel se, přijat. 52 pro 50, proti, zdržel se, přijat, 53 eh, pro, proti, nyní bychom to měli zkontrolovat, 53, konec hlasování, 53 zamítnout, 54 pro, proti, eh, zdržel se, přijat, Elektronicky hlasujeme o kompromisním návrhu 11. Konec hlasování. Přijat. Stejně tak postupujeme u kompromisního návrhu 12 elektronicky. Konec hlasování. Přijat. Čtyřka pro, proti zdržel se přijat 62 pro, proti, prověříme 62, 62, konec hlasování, zamítnut 63 pro, proti, prověříme 63, 63, konec hlasování, zamítnut. 5 pro, proti, zdržel se zamítnut. 64 pro, proti, zdržel se přijat. 65 pro, proti, prověříme 65. Konec hlasování. Přijat 67 pro, proti, prověříme. 67. Šedesát konec hlasování. Zamítnout šedesát devět, pro, proti, zdržel se. Prověříme. 69. Konec hlasování. Přijat. To znamená 68 pro, proti, prověříme. 68, konec hlasování. Zamítnout. 70 pro, proti, zdržel se eh, přijat, 71 pro, proti, zdržet, zamítnout 72 pro, proti, zdržel se, zamítnout 73 pro, proti, prověříme 73, konec hlasování, přijat 74 pro, proti, zdržel se zamítnut, 75 pro, proti. Prosím, elektronicky prověříme 75. Konec hlasování. Přijat 77 byl stažen, 76 pro, proti zdržel se, přijat. Ano, prověříme 76. Konec hlasování. Zamítnout 78. 78 pro. Proti. Zdržel se přijat 79 pro. Proti. Prověříme 79 elektronicky. 79. Konec hlasování. Přijat. Nyní posle, eh, konečné hlasování. Takže prosím, eh, zahajuji hlasování a kon, konec hlasování. je přijat a e, našemu zpravodaji gratulujeme, vážení přátelé, děkuji vám mnohokrát a e, to bylo naše hlasování. Takže máme, e, jsme přesně na čas, je půl páté, takže přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání a to je Eh, eh, dear friends. Vážení přátelé, tři minuty, krátká přestávka. Pokud chcete odejít ze sálu, tak prosím okamžitě. Je mi líto, že to musím takto říkat, ale rádi bychom okamžitě začali. Takže prosím, tři minuty pauza. Uh, hello. Mr. Peterson replaced Mr. Peterson. Federation is not, He's not uh, here by Mr. Peterson. Okay. Okay. Uh, dear friends, let us start immediately. Point number seven. Kolegové, začneme bodem číslo 7 podle našeho pořadu jednání provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu. Pan Frederik Federley je zpravodajem, ale nahradí ho kolega Peterson, který zde místo mě předsedal. A jak víte, tato doména nejvyšší úrovně byla, vznikla nařízením v roce 2002 a nyní je to dobře zavedená a fun, fungující E, doména, nicméně podléhá starému právnímu rámci, který je třeba aktualizovat, abychom vytvořili takové regulatorní e, prostředí, které bude vhodné pro budoucnost. A návrh komise smíří k tomu, aby byla e, zrušena stávající legislativa. Takže bych nyní poprosil pana kolegu Petersona, aby uvedl to téma. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se za pana eh, Feder. Leho, který zde dnes není. Pokud jde o tento návrh k jménem domény nejvyšší úrovně, má za cíl od eh, zrušení stávající legislativy. Eh, tato doména funguje dobře, ale právní rámec je třeba pro měnit, tak aby byl přizpůsoben proměňujícímu se prostředí. Vzhledem ke strategii cílů společného digitálního trhu je strategii zajistit, aby tato eh, doména na nejvyšší úrovni fungovala dobře eh, i do budoucnosti, tak aby výhody, které z ní plynou, mohly eh, být výhodami co největšího počtu obsahu, občanů. Spravodaj vítá tento návrh, jehož cílem je přizpůsobit se rychlé evoluci a dynamice digitálního prostředí, které eh, volá po flexibilním regulatorním prostředí. Eh, existence zvláštní domény je důležitá pro online novou identitu a zpravodaj má za to, že je tady příležitost pro to, aby instituce, firmy a občany měli přístup, možnost přístupu k této dométě, doméně, aby byly jahce identifikovat, lehce identifikovatelní jako příslušníci stejné komunity. Návrh předkládá obecné zásady registrace tohoto jména domény, eh, zmiňuje kritéria způsobilosti, eh, registraci a zrušení doménových jmen, eh, příslušnost legislativy v postupu zapisování do registru a akreditační postup pro jednotlivé zapisovatele je eh, tady je tady také výčet eh, jednotlivých povinností, zásad a postupů při fungování této domény, eh, která má být předmětem smlouvy se s tím rejstříkem. Zpravodaj podporuje obecné principy, ale chce zdůraznit posilování evropských hodnot, jako je vícejazyčnost, ochrana lidských práv, ochrana spotřebitelů. Právě eh, ochrana zásad eh, právního státu a lidských práv volá po dalších pojistkách. Volá také po lepší kontrole eh, Evropského parlamentu, pokud jde o kritéria a pokud jde o zavádění registru cestou delegovaných aktů. Je tady jedna otázka, kterou je třeba dále projednat a to je, zda určení toho toho rejstříku může jít pouze neziskovým organizacím či i organizacím, eh, které usilují o zisk. Jde o to, aby vznikl dobrý regulatorní rámec a aby zde bylo žádoucí zapojení Evropského parlamentu mm, eh, na základě tohoto předpisu. Eh, pan zpravodaj děkuje také komisi za eh, odpovědi na otázky, které měl k tomu návrhu a těší se na dobrou spolupráci v rámci tohoto výboru a se stínovými zpravodaji a těší se na vaše vystoupení od, eh, ko, ze strany kolegů. Děkuji kolegovi za uvedení té diskuse za EPP, pan kolega Hochmark. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji a také jeho eh, kolegovi, který přednesl zprávu. Domnívám se, že toto je téma, které velmi lehce a pragmaticky můžeme posunout ku předu, abychom dosáhli něčeho, co zlepší fungování domény EU, která dosud dobře funguje. Cílem je, abychom umožnili fungování společného digitálního trhu, posílili eh, identitu Eh, evropskou identitu na síti a umožnili také přeshraniční eh, obchod v rámci společného digitálního trhu. A abychom dosáhli těchto cílů, je eh, tady potřeba, aby se propojily dva světy, a, které nám umožní zlepšit tu situaci. Čili tedy dvě podmínky. Jedna podmínka je jednoduchost, která povede k širokému užití a druhá je zabezpečení, abychom byli chráněni, druhá podmínka je zabezpečení, abychom byli chráněni před Eh, eh, kybernetickými útoky, hakováním. Takže jednoduchý a bezpečný, bezpečný a jednoduchý. To jsou ty mm, věci, které je třeba propojit a někdy jsou, jdou proti sobě, protože pokud je něco bezpečnější, tak je to často eh, komplikované. Není to o to méně jednodušší, a takže, protože většinou chceme více požadavků, více postupů pro tu bezpečnost a nejde to úplně ruku v ruce. Nicméně, když potrhneme důležitost té bezpečnosti a zabezpečení, eh, je potřeba, abychom eh, také zajistili jednoduchou uživatelskou eh, možnost. A to je samozřejmě zmíněno v návrhu eh, komise. Jde o občany a firmy a o všechny, kteří podnikají na evropských trzích eh, a všechny, kteří chtějí být součástí této, eh, této globálně silné eh, domény .eu. Eh, e ten návrh komise, domnívám se, je dobrý. Spravodaj předložil Um, pozměňovací návrhy či další návrhy, které určitě stojí za zvážení a těším se na diskuse o tom, jak budeme v tomto tématu uh, pokračovat s tím, že, jak jsem říkal, mělo by to být jednoduché a bezpečné, bezpečné a jednoduché. Uh, děkuji za SAD. Uh, kdo se prosím hlásí? Uh, thanks so much, on the behalf of uh, Chaba Molnar. Děkuji za Čabu Molnára. Chci přečíst jeho příspěvek. Jak uvádí zpráva, fungování domény nejvyšší úrovně .eu e a byla od roku 95 velkým úspěchem. Jak uvádí přehled, doména nejvyšší úrovně je dále relevantní, pokud jde o její cíl. Nicméně jsou zde nové výzvy, na které musí EU reagovat. A proto vítáme iniciativu komise aktualizovat regulační rámec pro tuto doménu. Souhlasím také s návrhem, že je důležité i nadále eh, prohlubovat důvěru. Pokud jde o veřejnou eh, konzultaci, ta na to poukázala už v květnu 2017. Podporuji návrh zpravodaje pozměnit usnesení a přidat tam prvky, které se týkají propagace online identity EU, především digitálního jednotného trhu. Že by zde měla být smlouva mezi komisí a registrantem aby se regulovaly tyto vztahy, tak to může být také akceptováno. V této chvíli je zde jedna věc, o které musíme ještě se zpravodajem diskutovat. Stínový zpravodaj diskutoval s Evropskou agenturou, která podporuje nebo eh, zabývá se duševním vlastnictvím Mělo by se zároveň tedy s tou žádostí zahájit eh, takzvané rezervování příslušné domény, eh, což by pomohlo a nedocházelo by k porušování práv držitelů obchodních známek. Byla by zde také rada složená eh, z různých eh, aktérů, která by radila komisi, my jsme o tom diskutovali a provedeme také konzultaci a o výsledek se podělíme se pravodajem. Těším se na výměnu názoru v této věci. Toto tedy bylo prohlášení kolegy Čáby. Děkuji, kolego. To bylo tedy prohlášení našeho stínového zpravodaje kolegy Čaby Molnára, který přečetl koordinátor SD. A teď jménem konzervativců a reformátorů má hlas, nebo tedy slovo pan kolega Tošenovský, který zde zastupuje pana Bašíra. Prosím. Kolega Bašír mě požádal, abych jej dnes omluvil a tlumočil jeho poznámky. Náš stínový zpravodaj obecně souhlasí s cíli tohoto návrhu. Doména doména nejvyšší úrovně .eu přispěla k zavádění e-commerce v EU a návrh správně míří na snížení administrativní zátěže registrátorů. Kolega Bašír by rád poděkoval zpravodaji za dobrý návrh zprávy ITRE a může podpořit velkou většinu jeho návrhů. Přestože lze souhlasit s tím, že ne všichni by měli mít automatický nárok eh, na, doména, eh, na doménové jméno .eu, obavy z politizace zbuzuje přechod od kritéria porovnávání zájmu Unie k podporování hodnot Unie. Dále je známo, že řada britských firm může v blízké budoucnosti ztratit přístup k doménovým jménům .eu. Náš stínový zpravodaj věří, že eh, lze nalézt řešení, které neohrozí internetový provoz těchto firm. Závěrem kolega Bašír se těší na spolupráci s kolegy na zlepšení interoperability na jednotném trhu prostřednictvím lepší regulace. It is all. Thank you. Thank you much, colleague. Anybody else would... Děkuji. Ještě někdo? Anybody? Nikoho nevidím, takže požádám zástupce DG Connect, aby vystoupil za Evropskou komisi. Děkuji, pane předsedo Olivier Branže a z Evropské komise chci poděkovat zpravodaj panu Federlimu za pozitivní zprávu a dobrou spolupráci při přípravě této zprávy. Už před 12 lety byla zahájena i doména EU, aby se podporoval jednotný trh eh, a také šlo o to, že by se uživatelům internetu dala větší důvěra, pozbudila jejich důvěra. Máme asi 3,8 registrací .eu, e domény .eu. E Pokud jde o návrh na modernizaci legislativního rámce tím, že by se zavedla regulace zavedená na principech a tím by se poskytly také flexibilnější podmínky, že by bylo možno lépe se přizpůsobovat domenovému průmyslu a rozvíjející se technologii. Zároveň by se také vytvořila vícestranná poradní rada, která by byla složena se zástupců soukromého sektoru, technických kruhů, akademie, občanské společnosti. Jde o to, že tím aby internetová komunita se mohla vyslovovat ke zprávě domény EU v souladu s přístupem, který propagujeme, pokud jde o zprávu řízení internetu. Návrh také rozšiřuje právo zaregistrovat si doménu EU na evropské občany, kteří sídlí mimo Evropskou unii, takže teď by se mohli vlastně připojit ke své evropské identitě, ať už jsou kdekoliv na světě. Čím dál více podniků podporuje nebo používá tedy doménu EU, což posiluje jejich zapojení do jednotného trhu a také propaguje identitu online a také to podtrhuje to, že lpějí na evropských hodnotách, jako je mnohojazyčnost, internetová bezpečnost a tak dále. Děkuji. Ještě poprosím pana kolegu, který zde zastupuje zpravodaje, aby řekl tedy pár slov na závěr. To je velmi jednoduché v tomto kontextu. Zde zaznělo tolik konstruktivních připomínek. Jsem si jist, že zpravodaj bude velmi rád a, a jsem si jist, že se těší na další diskuzi na toto téma. A jeho cílem je, aby toto bylo dokončeno ještě před koncem roku, což se zdá proveditelné vzhledem k tomu, jaké poznámky zde zazněly. Děkuji, těšíme se na další spolupráci. Děkuji, kolego Petersene. A teď velmi důležité oznámení 26. září v, 6, v 18 hodin odpoledne tedy musíte předkládat pozměňovací návrhy, to je tedy lhůta, to znamená ve středu. 21. listopadu se bude hlasovat v ITRE a potom v lednu 2019 na plenárním zasedání. Bod 8. Podpora transparentnosti a spravedlnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. Důležité. Zprostředkovatelské služby a máme tady stanovisko na základě pravidla 53 pro výbor IMCO, který je zodpovědným výborem za toto téma. A já bych rád požádal paní Záborskou, autorku, aby si vzala slovo na úvod. Prosím. Děkuji eh, velmi pěkně, pan předseda, vážené kolegyně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, Podstatu návrhu nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb je možné rozdělit na dvě, dva okruhy témat. První okruh se týká různých způsobů každodenní interakce mezi koncovými uživateli a zprostředkovateli zprostředkovatelskými službami online, respektive mezi uživateli s vlastními webovými stránkami a internetovými vyhledávači. Jedná se o články 3 až 8 předloženého návrhu. Tyto články řeší obchodní podmínky pozastavení a ukončení zprostředkovatelských služeb, pravidla určování při vyhledávání, pořadí při vyhledávání, přístup k údajům a omezení možností eh, nabízet různé podmínky mm, různými prostředky. Eh, k druhé skupině témat eh, patří řešení konfliktních situací. V článcích 9 až 12 se stanoví minimální podmínky pro vnitřní systémy platform na vybavování stížností Eh, posiluje se jejich motivace, eh, využívá se institut eh, mediace a vytváří se prostor pro kolektivní žalobu. Jak víte, výbor ITRE získal silnější kompetence ve článcích 5 a 6, což se týká určování pořadí a různého zacházení. Celkově je třeba říci, že návrh předložený komisí považujeme za velmi kvalitní a vyvážený. Svědčí o tom také skutečnost, že ho kritizují všechny zainteresované strany, ale každá strana z jiného důvodu. Pozice, kterou jsem se snažila vyjádřit ve svém návrhu stanoviska, je kombinace ambiciozního přístupu tam, kde vnímám návrh komise jako příliš opatrný a určitá zdrženlivost eh, je zde, kdy tento návrh podle mého názoru příliš energicky zasahuje do eh, ekosystému online. Poté, co jsme se seznámili s návrhem zpravodajky ve výboru MKO, IMKO, jakožto příslušného výboru, si myslím, že s mými připomínkami nebude problém. Můj návrh je k dispozici na stránkách výboru a potěší mě, když eh, ji použijete, tu stránku jako eh, zdroj inspirace pro komentáře k návrhu. Eh, nejdůležitější z návrhu potřebuji, eh, považuji dvě věci. Eh, je třeba, aby nařízení zavedlo standardní povinnosti pro přístup komerčních podnikatelů a také umožnit užívat stránky, co se používá se pro vzájemné vztahy mezi koncovými spotřeby, zákazníky a spotřeby, spotřebity. Měly by si také vyměňovat data, na která nemají exkluzivní právo. Kromě toho si myslím, že je třeba zakázat praxi některých eh, zprostředkovatelských služeb online, které eh, omezují práva koncových uživatelů. Používají eh, třeba jiných obchodních kanálů a nebo nabízejí své služby či zboží za výhodnějších podmínek. Takový e, přístup je omezení svobody podnikání a vede to k rozdrobení legislativního prostředí Evropské unie. Na závěr bych chtěla e, zmínit svou pozici v těch oblastech, které spadají do zesílené kompetence našeho výboru. Co se týče e, určování pořádí rankingu, jsem toho názoru, že návrh komise zachází příliš daleko. Myslím si, že požadavek transparentnosti určování eh, pořadí by se mělo vztahovat pouze na samotné parametry a ne na důvody, eh, proč eh, na tyto konkrétní parametry a ne na nějaké jiné. Nikde totiž neexistuje racionální vysvětlení, proč se spotřebitel chová tak, jak se chová a parametry mají deskriptivní a ne preskriptivní charakter. Co se týká rozdílného zacházení navrhla jsem zahrnout do této části také vyhledávací služby. Měli jsme o tom velice konstruktivní diskuzi se zástupci komise, eh, kteří byli toho názoru, že v případě největší vyhledávací služby již existuje eh, rozhodnutí o zákazu takového chování. Zákaz povinnosti informovat o různém zacházení při organickém vyhledávání by proto se mohlo vykládat jako tolerování takového obcházení, pokud je transparentní. Já to považuji za vážný argument a Eh, také se jim budu eh, intenzivně zabývat. Nevím v tento okamžik, jestli to nakonec přijmeme. Děkuji vám, pane předsedo, a budu vděčná za vaše otázky. Děkuji. Rád bych teď požádal pana Zorině, který zde zastupuje paní Kylie za SD, aby si vzal slovo. Děkuji, pane předsedo. Moje kolegyně Eva Kylie se omlouvá, že zde nemůže na diskuzi být, ale zastupuje Evropský parlament na konferenci ve Spojených státech. Ráda by poděkovala komisi za její návrh a také zpravodajce za práci na tomto tématu. Je to velmi důležitý legislativní text, který nastoluje tón pro příští legislativní období a je důležité, aby náš výbor se zaměřil na ochranu malých a středních podniků a zároveň přitom eh, nebránil inovacím. Je důležité, aby ty podmínky byly transparentní a aby vytvořili jisté prostředí pro podniky, aby v něm mohly podniknout další kroky. Zároveň chceme také ochránit podniky před tím, že by nějak svévolně bylo rozhodováno o podmínkách eh, pro zprostředkovatelské služby. Když eh, bude odhaleno nějaké porušení, třeba teroristický obsah nebo nějaké bezpečnostní riziko, eh, tak je potřeba také umožnit okamžité jednání. Je důležité, aby ten ranking byl srozumitelný pro podniky a aby byl vytvořen text, který bude odolný i vůči budoucnosti, aby byly zahrnuty takové technologie, technologie, které se týkají hlasu a videa. Tyto podmínky by měly být transparentní pro podniky a zároveň by bylo také třeba oznamovat eh, to používání zprostředkovatelských služeb uživatelům. Paní Stínová zpravodajka říká, že by také uvítala mezinárodní arbitráž. Vzhledem k tomu, že ve středu je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, tak bude určitě možno na základě těchto pozměňovacích návrhů diskutovat. Jménem Evy Kajli děkuji paní zpravodajce a jsem si jist, že budeme diskutovat a vytvoříme dobré řešení pro Evropskou unii. Děkuji vám, kolegové, za tuto poznámku ke zprostředkovatelským službám. A nyní paní Věring, která zastupuje paní Mlinár. Děkuji. Onlineové platformy, jako jsou vyhledavače, sociální média, e-commerce a další záležitosti, jsou výzvou pro naše tradiční obchodní modely. Odhalili také nové, předtím nevýdané možnosti, hrají klíčovou roli v otevírání nových příležitostí pro investory a také zachycují rozvíjející se potřeby spotřebitelů. Tento návrh společně se strategií pro vnitřní trh je vítaným krokem ze strany komise, aby se vytvořil jasný právní rámec pro podniky, které chtějí fungovat cestou platformem na evropském jednotném digitálním trhu. Já vítám tento návrh, který správně ukazuje, že naším cílem bude umožnit všem podnikům zapojit se a konkurovat si transparentním způsobem, aniž by přitom se bránilo inovaci. Vzhledem k tomu, že toto nařízení má horizontální multisektoriální přístup, dohlídneme na to, aby malí i velcí hráči byli přítomně na obou stranách. Měli bychom se vyhnout takovým věcem, jako je administrativní zátěž a zkreslování konkurence mezi novými a starými tržními hráči, kteří fungují offline a online. Souhlasím se s pravodajkou, že rovné podmínky vyžadují ambicioznější přístup onlineové platformy a vyhledávače by se měly řídit stejnými pravidly, když de facto fungují stejným způsobem. Poskytovatelé onlineových eh, vyhledávačů eh, musí být transparentní, když zde budou rankingové parametry, které upřednostňují některé služby i produkty, i když se to stává nepřímo na jiných stránkách, které jsou kontrolovány poskytovatelem. Platformy a obchodní uživatelé by měli oba spolupracovat v dobré víře a náklady by se měly rovně rozdělit mezi zúčastněnými aktéry. Obchodní nebo podnikoví uživatelé budou mít právo na přístup k datům, které vycházejí ze vzájemných transakcí, aby mohli upgradeovat své systémy a zajistit optimální služby klientům. Konečně je třeba věnovat pozornost takovým věcem, jako jsou rankingové parametry. Měli bychom se zaměřit na to, abychom nastolili rovnováhu mezi posílením transparentnosti a spravedlnosti, aniž bychom ohrozili zdravou konkurenci. Například bychom se měli vyhnout povinnému odhalování obchodních eh, tajemství či strategií, které jsou eh, samotným eh, důvodem existence některých podniků. Pokud je o handlingové systémy, měli bychom se vyhnout výjimkám, které jsou založeny na velikosti společnosti. A zároveň bychom měli umožnit spotřebitelům přijímat informovaná rozhodnutí na základě toho, jak se ty platformy chovají. Paní Mlinár i já předložíme pozměňovací návrhy v tomto směru a těšíme se na plodnou spolupráci. Děkuji za vaše poznámky a za Evropskou komisi, za DG Connect. Má slovo její zástupce. Děkuji. Děkuji zpravodajce. Musím zdůraznit, že je to společná práce DG Connect a DG Grow. Když jsem si vyslechl diskuzi, musíme poděkovat eh, poslancům, eh, že velmi dobře rozumějí poměrně složitým otázkám, které se tady snažíme řešit. Já jsem rád, eh, že jste tak velmi dobře zachytili ducha toho, čeho se tady snažíme dosáhnout. Především paní zpravodajka Záborská to velmi dobře vystihla. Velmi stručně chci vysvětlit, že návrh komise vycházel z přesvědčení, že musíme přijmout důležité a urgentní kroky, abychom vyřešili ty záležitosti, kdy jsme měli jasné důkazy neférového, netransparentního nebo eh, podvodného chování. A proto zde máme tady ta pravidla na posílení transparentnosti v návrhu komise. Eh, přístup eh, k ustanovení prostřednictvím mediace nebo kolektivní nápravy cestou podnikových asociací okamžitě uloví, uleví malým podnikům, malým a středním podnikům, které se stanou konkurenceschopnými na úrovně platform, protože zatím, když jde k nějakému problému, nemají se kam obrátit. Dále chci zdůraznit, že zde byla celá řada věcí, kdy nám důkazy neumožnili dospět k názoru, že přísnější zákazy nebo regulační zásahy by byly oprávněné v této fázi. A to se týká takových věcí, jako je přístup k datům a takzvané transparentní doložky. Tam jsme navrhli transparentní opatření jako první krok a, a společně s observatoří pro platformy, která se sejde poprvé tento týden, jsme se rozhodli, že budeme situaci dále monitorovat. A a teprve posléze dojdeme k závěru, zda jsou nutná ještě další opatření v pozdější fázi. Rád bych se vyjádřil k některým klíčovým návrhům, které přednesla paní Záborská. Jak už říkala, my jsme se při přípravě zamýšleli i nad nějakými změnami, především eh, rozšíření článku 6 a 7 na onlineové vyhledávače, ale dospěli jsme k závěru, že obě dvě tyto myšlenky by zacházely příliš daleko ve světle dostupných důkazů. Musíme mít na paměti, že podle našeho hodnocení dopadu je asi 7 tisíc malých platform v Evropské unii. Pokud jde o MFN, o ten návrh MFN, chci jen upozornit na to, že komise v současné chvíli provádí monitorování v celoevropské ve spolupráci s odpovídajícími úřady, aby posoudila, jaký je dopad zákazů, které přijaly některé členské státy. Samozřejmě jsme vám k dispozici, pokud budete potřebovat další informace a také pokud budete mít další dotazy v souvislosti s postupující prací. Děkuji paní Záborská, naše zpravodajka. Závěrečné poznámky. Děkuji velmi pěkně. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji také kolegovi Zorinovi a paní Píring za Eh, přednesení stanovisek stínových zpravodajů. Stejně tak bych ráda poděkovala komisi. Myslím si, že to, co jsme vyslechli, svědčí o tom, že nedojde k nějaké velké polemice nebo k příliš velkým rozdílným názorům na definitivní znění stanoviska výboru ITRE. Těším se na další spolupráci a na pozměňovací návrhy kolegů. Děkuji. Let me remind all of you. Ještě vám připomenu, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 8. Ne, ne, ne, omlouvám se, říká pan předseda 26. září, je to opět ve středu, tuto středu, ve 12 hodin v poledne, za dva dny. Pozměňovací návrh 21. listopadu 2018 bude se hlasovat v ITRE a v IMKU v hlavním výboru 6. prosince. Děkuji. Dalším bodem na pořadu jednání je otázka technologie blockchain, obchodní politika orientovaná na budoucnost. Je to stanovisko k eh, zprávě výboru INTA z vlastní iniciativy podle pravidla 54, takže je to zásadní stanovisko. A mm, ještě bych řekl, že jde o Distributed Ledger Technology, což jsou technologie, které jsou eh, zajímavé pro ITR. Máme zde ústní otázku k, s usnesením, která byla odhlasována v květnu 2000 2018 k této technologii a i v minulosti jsme se různými způsoby tímto zabývali a nyní požádám našeho pana zpravodaje, pana Pusoje, aby nás s tímto seznámil. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Eh, budoucnost inovací evropského průmyslu může záviset na přijetí a implementaci DLT, Distributed Ledger Technology. Energetika, potravinářství, výroba, doprava, to jsou odvětví, která může tato nová technologie přetvořit. E, zlepšené obchodní systémy e, díky transparentnosti, pokud jde o zboží a výrobu, snižují náklady na distribuci a náklady na administrativu, snižují byrokracii, zvyšují bezpečnost, ochranu spotřebitelů a jejich rozhodování či kritéria pro rozhodování. Pokud jde o návrh stanoviska na, za náš výbor, snažil jsem se o úspornost a s, v úzkém kontaktu se stínovými zpravodaji a také s našimi poradci a hlavním hlavní klíčové body, na kde se zaměřuji ve svém stanovisku, jsou tyto. INTA se zabývá specifickým DLT blockchainem a já zdůrazňuji, že je potřeba respektovat technologickou neutralitu jako nové typy technologií, že jakoby s tím, že tato nová technologie se teprve vyvíjí a Evropská unie musí mít takový systém, aby startupy a technologické firmy měly přístup k financování. Za druhé, volám, k pos- uh, uh, volám po posílené spolupráci při využití DLT při zajistě, zajištění bezpečnosti eh, při eh, boji s eh, nezákonnými platbami a praní peněz a zneužívání majetku. Za třetí, chytré smlouvy mohou být základem decentralizovaných aplikací v mezinárodním obchodě, ale tato technologie ještě není zralá na to, aby byla právně vynutitelná a ochranitelná. Pokud jde o dopady DLT a zejména blockchainu, že tyto mm, technologie by měly být eh, ekologické a méně energeticky náročné. A hovořím také o možnosti integrace s umělou inteligencí, internetem věcí a vyzývám k dalšímu eh, výzkumu v oblasti automatizace a digitalizace. Pokud jde o kybernetickou eh, bezpečnost, která je klíčová u těchto aplikací DLT, vyzývám komisi, aby se zabývala eh, problémy bezpečnosti a řešila tyto problémy. Pokud jde o kvantové počítače, tady volám po posílení výzkumu v oblasti eh, kvantové kryptografie. Studie aplikací, by mě, které, se, které umožňují mezinárodní obchod, by měly být prováděny častěji. Mm, v současné době je to 25 členských států plus Norsko, které jsou eh, účastny tohoto procesu a těším se na výměnu informací v budoucnosti. Kolegové, snažím se být velmi úsporný vzhledem k omezenému rozsahu. Eh, poprosím o pozměňovací pozměňovací návrhy, pokud možno v angličtině, a to protože lhůta je již zítra. Děkuji stínovým zpravodajům za eh, spolupráci a těším se na kompromisní návrhy do 25. října. Eh, děkuji, říká pan eh, předseda, děkuji za krátké vyjádření a za Alde, prosím paní Víring. Děkuji. Kolegové, já bych ráda poděkovala panu Busovi za návrh stanoviska a za to, že již některé naše návrhy vzal v potaz. Já zdůraznuju tři věci, které zatím pan zpravodaj neřešil dle mého názoru. Za, po, za prvé, e, faktem je, že blockchain není aplikace, ale technologie, která je za různými aplikacemi, stojí za různými aplikacemi. Proto bychom e, měli legislativně ošetřit tyto aplikaci, jinak budeme omezovat inovaci a vznik nových eh, aplikací. Za druhé, eh, blockchain poskytuje určité příležitosti pro trh s energetikou a až tuto novou technologii začneme používat, budeme zase krok eh, blíže ke společnému energetickému trhu. Blockchain může na pomoci tomuto trhu díky automatickým chytrým eh, eh, smlouvám s konečnými spotřebiteli. Revoluce, která znamená tato technologie pro průmysl, jeho akcionáře a zaměstnance. Měli bychom si uvědomit, že to má dopad na všechna odvětví. Tato nová technologie může řešit i e, citlivé otázky, jako jsou autorská právo a práva a chytrá e, práva duševního vlastnictví. Já připravím pozměňovací návrhy v tomto duchu a těším se na e, diskuse v rámci setkání stínových zpravodajů. Děkuji paní Kylie a tu zastupuje pan Nika koordinátor za SAD. Děkuji, pane předsedo. Paní Eva eh, Kajli se eh, omlouvá, že tady dnes nemůže být a já se pokusím její vzkaz předat. Paní Kajli vítá toto stanovisko eh, výboru ITRE k blockchainu. Je to práce, která navazuje na naše usnesení, které bude Eh, odhlasováno na první říjnové eh, plenárce a toto stanovisko odráží i v duchu, i doslova to, co jsme chtěli v tom našem usnesení. Regulatorní přístup by měl vycházet z eh, neutrality technologické, Technologie DLT je k, klíčová pro mezinárodní dodavatelské řetězce. Blockchain není pouze technologií, je to také infrastruktura a Eh, aby takové efektivní systémy mohly fungovat, decentralizované, je potřeba, aby zde byla interoperabilita mezi DLT a těmi staršími modely mezinárodního obchodu. Chytré smlouvy a automatizace mezinárodního obchodu jsou vítané a vyzýváme komise, aby se tím potenciálem zabývala. Další práce na blockchainu je Ehm, potřeba vést ve smyslu ohledu na daňové úniky a šetření podvodů máme určité obavy, pokud jde o bezpečnost, kybernetickou ochranu životního prostředí a soulad s GDPR. Ehm, blockchain eh, představuje i eh, zajímavé příležitosti pro malé a střední podniky v mezinárodních dodavatelských řetězcích a Přito, přičemž může využívat chytré nástroje pro mezinárodní platby v mezinárodních obchodních transakcích. Děkuji, pane předsedo, za trpělivost a za možnost pohovořit jménem paní Evy Kajly. Děkuji, možná to nebylo v ideálním pořadí, ale mohl jste se vyjádřit za paní Kylie tak, jak si to přála. A nyní za Evropskou komisi pan Agavol za DG Connect. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou děkuji eh, panu zpravodaji velmi stručně, pokud jde o tuto vynikající zprávu. Ta skutečně se překrývá s naším uvažováním a smýšlením a vítáme ji. Já mám jenom dvě drobné připomínky. Za prvé se domníváme, že Evropská eh, komise vlastně následovala to, co jí Evropský parlament eh, naznačoval, totiž uvědomit si možnosti těchto technologií a řekla to komise v celé řadě iniciativ a zpráv a řekl to předtím i parlament. My si uvědomujeme důležitost této technologie a důležitost toho, aby Evropa byla na čele v této technologii, s tím naprosto souhlasíme a právě kvůli tomu Evropská komise otevřela observatoř eh, evropskou pro blockchain a mm, podařilo se proto získat velký počet členských států, ač cílem této observatoře je nejenom najít ty jednotlivé eh, případy, ale také spojit různé iniciativy, které probíhají na různých platformách, zejména evropských platformách, eh, tak abychom skutečně realizovali potenciál této technologie. A na závěr bych rád řekl, že bereme v potaz vaše doporučení zaměřit se zejména na te, ty aplikace, které umožňují mezinárodní obchod. To zatím nebyla priorita mezi těmi našimi tématy, ale určitě to předneseme na příslušných fórech a budeme se těšit na stanovisko parlamentu a budeme nadále připraveni výboru v jeho práci napomáhat. Děkuji za ty závěrečné poznámky. Opinion. A na závěr má slovo kolega Busoj, náš zpravodaj, navrhovatel stanoviska. Děkuji, samozřejmě chci poděkovat paní Věrnik a kolegyni Evě Kajli, kterou zde zastupoval pan Dan Nika, za jejich poznámky. Jsou ve stejné linii, co jsem navrhoval já. Ten text je jistě možno zlepšit. Eh, chceme vyslat jasný signál, že Evropská unie by měla být eh, v centru nových technologií, měla by je podporovat a měla by řešit výzvy a rizika spočívající v těchto nových eh, technologiích, konkrétně tedy v technologii blockchain. Je to obrovská příležitost pro nový průmysl, jak se vyvíjet a získávat na konkurenceschopnosti. Já se pokusím na základě pozměňovacích návrhů vytvořit co nejvíce kompromisu a děkuji vám za vaše vstupy. Děkuji. A teď velmi stručně. 8. Eh, října v 18 hodin je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů, takže to znamená, že máte 10 dnů. Pravděpodobně je to ve čtvrtek ve Štrasburku, tak nějak. 5. listopadu se bude hlasovat ve výboru ITRE, ve výboru INTA 20. listopadu a na plenárním zasedání v prosinci 2018. Takže 8. října buďte připraveni lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. A teď poslední otevřený bod. Mise ITRE do Norska 7. až 9. května 2018. Je tady paní Hena Virkunen, která vedla tuto delegaci. Já vám děkuji, že jste mezi nás přišla. Ale kolegové, já zde mám opravdu velmi dlouhý seznam těch témat, například legislativa v oblasti elektřiny, fungování plynových sítí, rafinace ropy, výzkum o čisté energii, hospodaření s odpady, byli jste tam tři dny, mohli jste všechno zvládnout v tom Norsku za ty tři dny? Pane předsedo, já jsem tam byla jen dva dny, protože ten program byl opravdu tak nabitý. Salíny byl tedy za ten poslední den zodpovědný. Pro mě ty tři dny byly také hodně, protože jsme měli tolik aktivit. Velmi stručně, protože tady nemám příliš post četné posluchačstvo. Myslím, že to byla skvělá cesta a bylo pro nás velmi zajímavé jako pro poslance Evropského parlamentu, protože my jsme měli v posledních měsících jednání o Brexitu a Norsko je jednou ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, ale jsou našimi velmi blízkými partnery. A z tohoto hlediska bylo pro nás velmi zajímavé slyšet, jak se norové dívají na vztahy s Evropskou unii. Energetický trh to je jeden z velmi zajímavých sektorů, protože Norsko není členem Evropské unie, ale implementují prakticky téměř veškerou naši energetickou legislativu. Teď eh, právě začlenili do své legislativy třetí energetický balíček a, a v parlamentu vždycky probíhají diskuze o tom, proč ovšem rozhoduje Evropská unie a nemůže rozhodovat Norsko. Norsko to musí pouze akceptovat. Ovšem je pro ně důležité, pokud chtějí být součástí našeho energetického trhu, aby také uplatňovali naše pravidla. Norsko používá pouze energii z obnovitelných zdrojů. Veškerý plyn a ropu prodává nám. Nepoužívají sami žádná fosilní paliva, ty používáme my a mají plán, až vyčerpáme veškerý plyn a ropu, že nám tedy prodají skladovací kapacity. Takže potom eh, v budoucnosti budeme skladovat, eh, budeme moci skladovat své uhlí na jejich instalacích používaných dříve pro ropu a zemní plyn. Další otázky se týkají dopravy. Oni mají 25 nových automobilů, to jsou elektromobily, takže jsou opravdu světovými jedničkami na tomto poli. Byla to pro nás velmi zajímavá návštěva, zaměřovali jsme se hlavně na energetiku, ale Měli jsme také velmi dobré diskuze o výzkumu, protože Norsko je velmi důležitou součástí našeho programu Horizont, takže to bylo také velmi zajímavé a měli jsme také příležitost navštívit 80 kilometrů od Norska offshoreovou plošinu, kde se těží zemní plyn. Mohli jsme se podívat na to, jak fungují a také jsme mohli sjet 300 metrů pod hradin, hladinu moře výtahem, takže to bylo opravdu velmi zajímavé. Budeme na tuto cestu vzpomínat. Hodně jsme se naučili o jejich eh, energetické a ekonomické politice. Děkuji. Heně za tyto informace. Vidíte, bylo to streamováno živě po internetu. Můžete také to vaše vystoupení najít na našich webových stránkách. Bylo to opravdu důležité, abychom se dověděli něco o naší cestě do Norska. Paní Hena Virkunen nám tedy poskytla nějaké informace jako šéfka této delegace. Za to jej děkuji. Musím ještě říci, že příští zasedání bude 8. října 2018 od 3 hodin a potom 9. to bude od 9 do 12.30 a od 14.30 do 18.30. Takže budeme mít eh, tři půl dny. Máte něco pod bodem různé? Nevidím nikoho, že by se hlásil, takže teď přistoupíme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a to je schůze koordinátoru. Takže někteří z vás eh, už tedy mohou odejít. Děkuji.